Pan prezida. Přichází předseda. So good morning, colleagues. Dobrý den, kolegové. Zaujměte prosím všichni místa, abychom mohli zahájit hlasování. Máme dnes na pořadu jednání hodně věcí. And I will start with... A já začnu organizační připomínkou pan Karim. Mr. President. Pane předsedo, dnes ráno bylo v novinách Figaro, že minulý týden nejenom novinář vstoupil do Evropského parlamentu s napodobeninou zbraně, ale dokonce se mu podařilo dostat velice blízko k princi Charlesovi – příští hlavě státu Spojeného království. A vzhledem k tomu, jaké obavy vyvolává bezpečnost v této sněmovně, můžete nás dnes ujistit o tom, že tyto věci berete vážně a že takzvaný přeskum, který probíhá v tajnosti v byru tohoto, před, eh, tohoto parlamentu, bude znamenat zásadní reformu bezpečnosti a nebude to jenom na oko? Thank you, Mr. Děkuji, pane Karime. Já vás mohu ujistit o tom, že tuto záležitost bereme nesmírně vážně. Podle mých informací se projednává na konferenci předsedů, takže můžete mít jistotu, že parlament tomu věnuje velkou pozornost. Je to velice závažná záležitost. A nyní můžeme zahájit hlasování. Ve světle posledního vývoje Texty, které byly předloženy k mediálnímu zákonu v Maďarsku a o kterých se dnes má hlasovat, bude nutné přepracovat a já proto navrhuji, abychom hlasování odložili v souladu s pravidlem číslo 177 odstavec 4. Rozhodnutí o tom, jak postupovat dál v této věci a také o nezbytných nových lhůtách bude přijato na zasedání konference předsedů ve čtvrtek 3. března. Kdo si přeje vyjádřit pro? Nobody by... Nikdo se nechce vyjádřit pro? Kdo se přeje vyjádřit proti? There is a lady at... Je tady paní Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, já se domnívám, že ve světle posledního vývoje má něco komisálné parlament a proto si myslím, že hlasování o usnesení musíme odložit. Usnesení je třeba upravit ve světle tohoto nového vývoje. Děkuji. Děkuji, takže to bylo pro a kdo chce něco říct proti? No. If nobody... Pokud tady není nikdo, budeme hlasovat, kdo je pro odklad. Again. Proti, zdrželi se. Návrh byl přijat a tento bod bude odložen. Další bod je hlasování o zprávě pana Zalba Pidekajna o dvoustrané ochranné doložce dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou. Takže budeme hlasovat o textu jako celku Pozměňovací návrh 55, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Hlasujeme o návrhu pozměněné verzi, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A není pozměňovací návrh 56, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 57, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní hlasujeme o legislativním usnesení jako celku. Je to jmenovité hlasování. Hlasujeme. Všichni měli čas hlasovat. Hlasování je uzavřeno. A bylo to přijato. Blahopřejeme zpravodaji. Další bod. Budeme hlasovat o zprávě pana Kalfina o poskytnutí záruky EU pro EIB na případné ztráty z úvěru a záruk na projekty mimo Evropskou unii. Takže text jako takový, ale nejprve tady máme ústní pozměvací návrh. Pan Kalfin. Pane předsedo, vážení kolegové, vzhledem k nedávnému vývoji určitých zemích, třeba v Severní Africe, vzhledem k demokratickým změnám a vzhledem k důsledkům tohoto vývoje, včetně migračních toků směrem k Evropské unii, bych rád navrhl ústní pozměňovací návrh s určitými čísly do této zprávy. A totiž příloha 1, nová čísla u bodu B, sousedské země a země pro partnerství by to mělo být 13 miliard 664 milionů, pro země Středomoří 9 miliard 700 milionů. A výsledek těchto změn bude upravat údajů v článku 2 odstavec 1, bod 1. Správné číslo má být 29 miliard 567 milionů. A obecný mandát 27 miliard 567 milionů. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám, pane Kalfine. Má někdo námitku? Nikoho nevidím. Takže pozměňovací návrh číslo jedna hlasujeme jmenovitě. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. A návrh byl přijat. Nyní pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? Nyní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Návrh číslo čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. není návrh číslo sedm, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. A není návrh číslo dva jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat. Návrh číslo 3. Zase jmenovité hlasování. Hlasujeme. Pokud máte problémy s přístrojem, tak tam pošleme technika. Děkuji vám. Takže hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o návrhu v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A legislativní usnesení jako celek. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Vote is closed. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat a blahopřejeme zpravodaji. The next item. Další bod je zpráva pana Sturdyho o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Korejskou republikou. Vidím, že zpravodaj si chce vzít slovo. <laughs> Chairman, and everybody wants Pane předsedo, já chci jen poděkat komisi a stínovým zpravodajům. Já vím, že všichni pospíchají, nicméně toto je průlomová dohoda o volném obchodu. Je to vynikající dohoda a parlament má obrovskou příležitost podpořit ji a předložit myšlenky, které budou fantastické pro budoucnost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a budeme hlasovat o této fantastické dohodě. Je to jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat. Blahopřejeme panu Stardimu. Další bod je hlasování o sedmi návrzích usnesení o situaci v Egyptě. Začneme odstavcem číslo 9. Je to oddělené hlasování, čili první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 10, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování, takže hlasujeme. Hlasování uzavřeno. A návrh byl přijat. Odstavec 11, první část, jmenovité hlasování, takže hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 15, kde opět první část jmenovité hlasování, hlasujeme. Hlasování uzavřeno. A bylo to přijato. A druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme o usnesení jako celku, kde je pro, proti, zdrželi se a bylo přijato. A teď máme hlasování o třech návrzích usnesení o provádění strategie EU pro Podunají. Pozměňovací návrh číslo 1 byl stažen, takže hlasujeme o usnesení jako celku. Je to jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat jednoznačnou většinou. Nyní tady máme šest návrhů na usnesení o právním státu v Rusku a budeme hlasovat o usnesení jako celku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další bod je hlasování o návrhu usnesení Výboru pro rozvoj o energetické strategii Světové banky. A začneme odstavcem 2. Je to oddělené hlasování. První část, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto. Dobře, chcete to prověřit elektronicky, prověříme a hlasujeme. Hlasujeme o druhé části. Hlasování je uzavřeno. A bylo to přijato. A nyní tady máme pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že toto musíme opět prověřit elektronicky, takže hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A bylo to přijato. Takže přejdeme na pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A bylo to přijato. Takže přejdeme na odstavec 7, oddělené hlasování, první část, kde pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to opět musíme prověřit elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Druhá část. Proti. Zdrželi se taky přijato. Odstavec číslo 10. Opět oddělené hlasování. První část. kde je pro? Proti. Zdrželi se. Prověříme elektronicky, takže hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Bylo to přijato a přejdeme na druhou část, takže kdo je pro? Proti, strželi se, přijato. A nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 3, kde je pro, proti, strželi se, přijato. Odstavec číslo 12, opět dvě části, první část, kde je pro, proti, strželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, Zdrželi se. Prověříme elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 13. kde je pro? Pardon, 4. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. bylo to přijato. A nyní přejdeme k úvodnímu ustanovení A, opět dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Děláme to elektronicky, hlasujeme. Hlasování uzavřeno. a návrh byl přijat. Úvodní ustanovení C. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A teď hlasujeme o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Blahopřejeme. Další bod je hlasování o šesti návrzích usnesení Evropě 2020. A začneme odstavcem 3. Je to oddělené hlasování. První část, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A bylo to přijato. Nyní tady máme pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pan Bulman má ústní pozměňovací návrh. Pane Bulmane, prosím. Děkuji, pane předsedo. To se týče mé frakce, rád bych přednesl ústní změnu ohledně genderové politiky a rovnocenosti v rámci strategie 22. Takže přečtu tento text anglicky. Nový odstavec. Trvá na tom, že rovnost pohlaví je hlavním cílem, který má umožnit dosáhnout ambicí programu EU 2020 a proto vyzývá k úplné účasti žen na trhu práce a k úplnému začlenění žen pracovnic v odborné přípravě. Také žádá o agendu, která by zamezila stávajícímu rozdílu mezi odměňování mužů a žen. Děkuji. Je někdo proti? Ne? Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní odstavec 12, opět oddělené hlasování. V obou případech jmenovité hlasování. První část hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A bylo to přijato druhá část. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Ještě ne? Hlasovali všichni? Ano, takže uzavíráme hlasování. A návrh byl přijat. Nyní odstavec 13, opět oddělené hlasování, jmenovité hlasování u obou částí. První část hlasujeme. Hlasovali všichni? Nikdo už si nestěžuje, dobře, hlasování uzavíráme. Přijato druhá část, hlasujeme. Hlasování uzavřeno. A bylo to také přijato. Odstavec číslo 20. První část odděl, jmenovité hlasování hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijato druhá část, jmenovité hlasování hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Také přijato. Odstavec číslo 21. První část. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijato druhá část. Hlasujeme. Jmenovité hlasování. Hlasování je uzavřeno. A také to bylo přijato. Odstavec číslo 23, první část. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A bylo to jednoznačně přijato. Druhá část, hlasování je uzavřeno. Omlouvám se. Hlasujeme. Vy mě matete. Takže hlasování je zahájeno. Hlasování je nyní uzavřeno. A bylo to přijato. Nyní tady máme pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Odstavec 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A teď budeme hlasovat o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A blahopřejeme. Další bod, dalším bodem na programu jednání je eh, dokument eh, výboru pro zaměstnanost a jedná se o provádění hlavní směru politik zaměstnanosti členských států. Začneme odstavcem 4. Máme jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno Jasno, většinou, odstavec číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 19 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Technická poznámka? Ah. Promiňte, bohužel moje zařízení nefunguje. Kamžitě k vám pošleme technika. Now we vote on the resolution as a whole. Hlasujeme o celém návrhu usnesení, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní budeme hlasovat o zprávě paní Beres, hlavní směry politik zaměstnanosti členských států. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahoji hlasování. Všichni měli čas hlasovat? Končím hlasování. A bylo to jasně přijato. Další bod je šest navrhů usnesení, týká se to rostoucích cen potravin. Začneme pozněvacím návrhem číslo 5. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměvací návrh 6, hlasovité eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Opět zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Po třetí bylo zamítnuto a nyní odstavec 5 ve dvou částech. Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Nyní máme pozměňovací návrh. Chtěli by se to zkontrolovat? Dobře. Budeme mít elektronické hlasování. Hlasujeme o druhé části odstavce 5. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto, máte pravdu. Nyní pozměvací návrh Číslo 9, je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Máme tedy opět odstavec 6 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, tentokrát zamítnuto. Odstavec 10 ve dvou částech. Hlasujeme o první části, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Můžeme to elektronicky zkontrolovat. Myslím si, že to bylo schváleno, ale zkontrolujeme to. Zahoji hlasování. Končím hlasování. A bylo to jasně schváleno, takže prosím, příště zvedněte pořádně ruku. Odstavec číslo 16. Ve dvou částech první část zdrželi se schváleno, druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Nyní pozměňovací návrh 11, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní po... máme pozměňovací návrh 10, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Nyní odstavec 21. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno, odstavec 23 ve třech částech, hlasujeme o první části, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno, třetí část, kde pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasujeme o třetí části. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Nyní odstavec 27, opět oddělené hlasování. Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je, že to bylo schváleno. Nyní pozměňovací návrh 7, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to schváleno tři hlasy. V tomto případě se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Není to úplně jasné, zdá se, že jste unavení, budeme tedy hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Nyní bod odvodnění je ve dvou částech, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Takže vážení kolegové, to je vše, co se týče dnešního hlasování. Chtěl bych všem poděkovat za spolupráci. Trvalo na tom 28 minut 30 vteřin. A nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování. So, thank you very much. Great. Didn't take 40 minutes.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 A nyní tedy přichází vysvětlení hlasování a začneme s právou Zalba Bidegain. A je tady pan Mikolášek, mám na seznamu pana Mikolášika.